Uh, Dámy a pánové, já bych se rád omluvil za své zdržení. Omlouvám si, je to poprvé, co vlastně organizujeme takovouto konferenci, které se účastní zástupci z celé Evropské unie a i z toho důvodu tedy se vám omlouvám za toto spoždění. Je to první vlastně takovéto společné zasedání dvou výborů a jsem velmi rád, že se koná a milá kolegyně, paní předsedkyně, jsem velmi rád, že budeme spolu předsedat tomuto zasedání. K dispozici máte také program tohoto jednání a pokud tady nikdo proti tomu nic nemá, tak si myslím, že můžeme pořad dnešního jednání schválit. Vidím, že nikdo se nehlásí o slovo. Naše společné zasedání bude také tlumočeno do všech oficiálních jazyků, kromě maltéštiny, chorvačtiny a slovinštiny. Co se týče procedurálních eh, záležitostí, to je pro vás velmi důležité. My jsme připravili velmi důležitou zprávu, ale já bych samozřejmě v první řadě rád pogratuloval všem, kteří se účastnili práce na této eh, zprávě. Děkuji tedy za tuto skvěle, skvělou spolupráci. A děkujeme tedy paní Madame Ford za skvělou aktivitu a skvělé odvedenou práci a také děkuji paní Gebhardt a paní Kalas jakožto spolu s pravodajkám za jejich práci. Budeme tedy hovořit o této zprávě v rámci společného zasedání obou výborů a pro každé společné zasedání budeme mít vždy oddělený pořad jednání a také jsme se rozhodli, že tedy to bude společné jednání, které o jehož předsednicí se budeme vždy dělit. Takže eh, nevím, zdali tady v tuto chvíli se k tomu chce někdo vyjádřit. Máte otázku ani připomínku. A přicházíme tedy k bodu 3 a jde o otázku týkající se naší cesty ke společnému jednotnému digitálnímu trhu. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji také za to, že jste nás eh, přivítal. Děkujeme také za publikum, které eh, sedí v zadní části eh, schůze, tady tohoto sálu. Ne tak často se stává, že bychom měli zasedání dvou výborů, ale vidíte, že to je také důkazem toho, jak důležité je toto téma. Společný jednotný digitální trh. Co se týče ještě procedurálních záležitostí, tak první části bude předsedat pan Buzek a já budu předsedat té druhé části, v níž dáme slovo vám, všem jako poslancům. A pokud byste se chtěli přihlásit o slovo, tak se můžete hlásit o slovo už teď, protože už teď budeme zapisovat všechny na seznam řečníků, tudíž můžete se hlásit postupně a tedy ze začátku bude se předsednicí ume pan Buzek a poté tedy já a pouze jenom, abych eh, ještě zopakovala, jak tedy jsme to vyřešili s tím zasadacím pořádkem. Vpředu sedí koordinátoři, více předsedové a e, stínoví zpravodajové v druhé řadě. Myslím si, že budeme se muset hodně držet našich e, časových limitů, protože toho času máme málo. A na začátku druhého bloku přečtu také seznam řečníků a to proto, aby všichni, kteří se přihlásili o slovo a nebudou na seznamu, se mohli tímto způsobem ještě přihlásit do debaty. Děkuji, děkuji ti, Vicky, a já bych ještě rád eh, vysvětlil všem našim eh, hostům. Tady v tuto chvíli zasedá eh, přibližně 100 poslanců ze dvou různých výborů. Celkem Evropský parlament má 751 eh, členů, to znamená, že v průběhu plenárního zasedání si představte, že tento velký sál je opravdu plný, plný poslanců, je opravdu předspaný a nevejde se sem nikdo jiný. V tuto chvíli jsou zde přícení, přítomní i naši asistenti, političtí, poradci, ale samozřejmě, že v prvních řadách přibližně, sedí přibližně 100-120 členů našich obou výborů. Jsou to poslanci Evropského parlamentu. Eh, hovořím tedy k publiku, které sedí vzadu které sedí vzadu a chci ještě jednou zopakovat, že můžete poslouchat v průběhu celého jednání tlumočení do 21 jazyků. Dostáváme se tedy k bodu, který se týká aktu o digitálním jednotném trhu. Máme tři hodiny v tuto chvíli k dispozici. Jak víte, tak strategie týkající se digitálního trhu byla přijatá v květnu roku 2015 Evropskou komisí a v tuto chvíli máme před sebou návrh, který obsahuje tři pilíře a 16 konkrétních aktivit, které se týkají právě strategie pro digitální trh a my bychom se chtěli podívat na všechny tyto aktivity, protože samozřejmě toto všechno bude schváleno a mělo by být také eh, aplikováno v roce 2016. Samozřejmě, že nám jde o lepší přístup k digitálnímu zboží, což je samozřejmě hlavní předmět našeho jednání. Budeme hovořit o celoplošně stejných podmínkách pro všechny. Budeme hovořit také o tom potenciálu růstu digitální ekonomiky. A stejně jako řekla Madame Vicky Ford na začátku, budeme postupovat tak, že ze začátku poprosíme oba dva naše zpravodaje, aby nám představili svou eh, zprávu. Každý dostane sedm minut na svůj eh, projev. Poté také poprosíme stínové zpravodaje či jejich náhradníky, aby si vzali slovo a to maximálně na tři minuty a poté všichni ostatní, stejně jak říkala paní Vicky Ford před několika minutami. Tudíž začneme našimi zpravodaji. Já si myslím, že začneme tedy eh, podle abecedy a bude ze začátku hovořit paní Evelyn Gebhardt a potom Káďa Kalas. Evelyn, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji za tuto možnost eh, organizovat toto zasedání v tomto prostoru. A předtím, než budu hovořit o tomto tématu, bych chtěla zvláště poděkovat eh, spoluspravodajce paní Kaja Kalas za střícnou spolupráci i v těch oblastech, kde obsahově neměli jsme stejné názory. Přesto se nám podařilo přijmout rozhodnutí a to je dobrá věc. A já samozřejmě o těchto nesouladek budu hovořit, protože o nich se musí diskutovat, to je jasné protože jsou tady dvě zpravodajky, které vlastně musí zohlednit názory 751 poslance. Jedině na základě toho můžeme přijmout eh, dobré rozhodnutí. Je to zvláštní výzva s tímto článkem 55, který není dosti obvyklý v našem parlamentu. A pak 450 eh, to jsou vlastně přidružené zprávy a potom také ještě článek 53 do toho zapadá. A já jsem opravdu napjatá, eh, jsem zvědavá, jak bude ta práce probíhat. Mezitím se nám podařilo už něco organizačně vyřešit, takže eh, je to opravdu podmínka pro dobrou práci. Toto téma a také ohlasy eh, v tomto parlamentu, ale i mimo tento parlament, ukazují, že toto téma je výjimečně důležité, protože my se momentálně nacházíme v revoluční době, v digitálně revoluční době, která opravdu zasahuje do všech životů, do všech pracovních oblastí, do všech oblastí společenského života. A to znamená, že samozřejmě ohledně těchto otázek musíme mít velmi široký záběr, musíme nacházet široce založené eh, odpovědi na tyto výzvy. Jsou to výzvy, ke kterým musíme přistupovat holisticky, protože tady není možné se omezovat na jednotlivé body eh, z hlediska výsledků, ale musíme se celostně dívat eh, na závěry, které přijmeme. Jedině tak můžeme vidět, jak to bude fungovat. Samozřejmě tyto vynálezy jsou v průmyslu, v eh, dalších procesech výrobních, potom v tisku, všude tam se objevují novinky, o kterých jsme neměli ani ponětí před dvěma, třemi eh, roky a nyní se objevují tyto eh, novinky. Také v oblastech eh, poskytování služeb ohledně platformy, ohledně sharing economy. Objevují se tady obrovské možnosti online nákupů a to představuje pro nás výzvu. A samozřejmě existuje také celá řada změn v těchto oblastech. A je zde otázka, jak budeme v budoucnosti spolupracovat v těchto oblastech, i co se týče eh, i government a jakým způsobem budou členské státy přistupovat k těmto záležitostem v oblasti například e-procurement a v jiných oblastech státní zprávy. A to samozřejmě předpokládá, že nejdříve se budeme zamýšlet nad tím, jak to půjde dál, co máme na stole a jakým způsobem to máme analyzovat a e, jaké vlastnosti musíme zajistit, jakým způsobem reagovat na tyto výzvy, kde leží rizika a případně kde jsou potřeby také legislativně ošetřit tyto věci. To všechno jsou věci, o kterých nemůžeme dnes eh, říci jednoznačně, musí se to udělat, ale musíme v každém případě se zabývat tím, zda je to nutné či nikoliv. První bod, o kterém musím hovořit v této oblasti, je otázka, jak budeme přistupovat k infrastrukturám. Jak to bude probíhat? Já jsem ve čtvrtek například byla eh, například na diskusi eh, s různými představiteli hospodářství jednotlivých zemí a oni říkali, to je pro nás velká výzva, protože eh, klámdeme si otázku, jak předávat. Eh, informace předáváme je digitálně samozřejmě, ale v části našich zemí nemáme ještě toto vybavení, musíme pracovat s modemy, to je dost obtížné, takže tím se musíme eh, výrazně zabývat. Dále se jedná o online nákupy. A tady samozřejmě intenzivně půjde o to, abychom zajistili důvěru občanů, spotřebitelek a spotřebitelů, aby důvěřovali eh, zvláště těmto online nákupům. A tady je spousta obav nebo starostí, které musíme mít zvláště když se eh, podívám na to, co Evropská komise zapracovala do svojí strategie. A tady myslím, že jde o to, abychom si položili otázku, chceme odlišná pravidla, podle toho, zda je to online nebo offline nákup, potřebujeme skutečně odlišná pravidla, podle toho, zda je to eh, tedy digitální záležitost nebo věcně nakupované záležitosti. Máme mít odlišná pravidla ohledně přeshraničních nákupů nebo vnitrozemských nákupů. Já myslím, že z tohoto důvodu musíme o těchto záležitostech diskutovat a přesně se podívat na to, co chce dělat Evropská komise v této oblasti. Pak tady máme ještě další důležitý problém takzvaného blokování na základě eh, zeměpisných eh, náležitostí. Je tady takzvaný geoblocking, který existuje v mediální oblasti, tam jsme nic moc nedělali, protože to spadá do kompetence výboru pro kulturu ale máme toto blokování i v oblasti online nakupování. Víte, že dochází k přesměrovávání, chcete něco nakoupit na určité webové stránce, ono vás to přesměruje automaticky na jiné webové stránky, protože prostě se tam jedná o jinou IP adresu. To jsou věci, kterými se musíme zabývat. No a pak je tady právo hospodářské soutěže, o to jde také. Co se týče platform, tam musíme přemýšlet nad tím, jak zajistit, aby eh, vyhledávač eh, zajistil nebo nenarušoval eh, férovou soutěž, jakým způsobem toto zajistit. A co se týče sharing economy, i tady musíme intenzivně přemýšlet nad tím, jaký dopad to bude mít na svět práce. Chceme nejisté pracovní příležitosti, anebo se musíme snažit, aby tady vznikla určitá pravidla. Kalifornie je pro nás velký příklad v tomto smyslu. A vidím, že už uplynula moje doba, ale to je tak široké téma. Ještě bych chtěla říci, že pak máme problém také eh, neutrality sítí e-government, datové hospodářství, eh, potom eh, jednotné kontaktní místo. To jsou samozřejmě všechno otázky, o kterých musíme diskutovat a samozřejmě já bych měla ještě spoustu věcí, o kterých bych mohla diskutovat. Madame. Děkuji vám ale naštěstí máme spolu zpravodajku, a, která k tomu dodá další věci. Paní Kalas, děkuji vám a také bych ráda poděkovala za dobrou spolupráci paní Gebhardt. Nebylo to snadné téma, navíc v některých případech máme rozdílná stanoviska, ale myslím, že se vyrovnáváme. Obecně chci říci, že je velmi důležité, že oba výbory dobře spolupracují a že mají důvěru ve společnou práci na eh, tom, na tomto tématu. Když vezmeme v úvahu, kolika výborů se to týká, pokud jde o časový rozvrh. Dostali jsme od EPP požadavek, abychom posunuli hlasování z 11. na 14. Pokud s tím budou eh, všechny politické skupiny souhlasit, můžeme to posunout proto, abychom stihli finální hlasování v lednu. Potřebujeme tu zprávu odhlasovat rychle, abychom, eh, aby se mohly všechny instituce vyjádřit a uvidíme, co před předloží komise jako legislativu o jednotném digitálním trhu. A teď k těm nejdůležitějším částem pro mě jako zpravodajku za ITRE. Chtěla bych říci, že důležité pro nás je, že Evropa Eh, může vy, eh, vy, nebo musí využít inovace, protože pokud to neudělá, způsobí to ztráty pro ní. Jde o konkurenceschopnost naší ekonomiky. Já vždycky používám příklad eh, pletacího stroje, když nebyl, nebo kdy, dokud není vynalezen pletací stroj, Eh, nelze, eh, nemá cenu eh, protestovat proti němu, protože stejně něco jednou přijde. A to tež je tenhle ten příklad. Strategie jednotného digitálního trhu je využít tuto, tyto technologie pro ekonomiku eh, a pro podniky všech velikostí, od obrovských až po malé a střední podniky. Platformy vytvářejí eh, nové možnosti. Eh, jde důležitá otázka je taky konkurence mezi jednotlivými platformami. Je to hnací síla a proto vyžaduje aktivní spotřebitelskou strategii. To se týká přenositelnosti eh, údajů, mimo jiné. Tohle, eh, tyto novinky nepřichá, nezávisí jenom na nových eh, technologiích IKT, ale i na jejich přijetí. Mají různá ne, sektory mají různý potenciál po přijetí eh, těchto nových eh, digitálních technologií. Jde o lepší využívání a zpracování dat o internet věcí, který v současné době neexistuje, a zaměření na datové iniciativy ve smyslu eh, odstraňování bariér a omezení, protože jednotný digitální trh nebude dávat dostatek, nebo bude dávat dostatek prostoru k investováním do těchto ekonom, ekonomik a do těchto technologií. Je tady několik rysů. Za prvé infrastruktura. Komise by měla zajistit, abychom, si zajist, abychom zajistili konkurenci eh, na stávajícím telekomunikačním trhu a na sítích, dále stanovení pravidel eh, re, telekomunikační regulátoři nebudou nahraz, nenahradí národní eh, orgány, národní eh, úřady. Ty národní úřady pořád budou existovat a budou eh, zajišťovat. A kromě toho ale bude Eh, se, se zajistí, že žádná země, žádný eh, národní úřad nebude ochraňovat a dávat přednost svému vlastnímu trhu. Jsou zde takové věci jako zajištění principu neutrality sítě, dodávky jednotné po celé Evropě, konec roamingových poplatků a dohled nad tímto odvětvím. A v neposlední řadě je zde úloha vlád a státních zpráv. Zde je velká, e, e, e, zde hrají velkou roli, protože jde o velké objemy dat a jde o to, aby se staly hnací silou těchto inovací a vývoje nástroj, vývoj nástrojů i eh, governmentu elektronické vlády taky napomohou tomu, aby se občanům uspořil čas při kontaktu s úřady a aby věnovali, se mohli věnovat jiným věcem. Paní Gepard se už zmínila o tom, že Eh, nesouhlasíme v podstatě s principem pouze jednou, ale já eh, ho zase podporuji, protože eh, společnosti, podniky utrať, ušetří hodně času, pokud budou posílat údaje jenom jednou. Pr- pr- také to, pr- protože se sníží byrokracie. i ještě e, několik dalších témat v tomto, této zprávě, o kterých bych mohla hovořit, ale e, těším se na spolupráci a čekám, že položíte otázky v tomto směru. Děkuji vám, e, paní zpravodajko. Nakonec obě zpravodajky se budou moci vyjádřit na závěr. Dovolte mi, abych teď řekl, že návrh na hlasování obou výborů je 14. prosince, to znamená pondělí večer ve Štrasburku. Je podle mého názoru dobrý, ale musíme e, dosáhnout podpory všech politických skupin. Dohoda hlasovat v lednu je velmi důležitá protože nakonec nám chybí jeden den teoreticky. Doporučení konference předsedů výborů je taková, že paní, eh, eh, se nám eh, naší se to může podařit. S paní Vicky Ford jsme se na to dohodli a myslím, že koordinátoři obou výborů by měli také připravit politické vůdce, politické výdry. Takže eh, v lednu hlasování v plénu a 14. prosince ve Štrasburku hlasování v našich obou výborech. A nyní zde máme také eh, stínové zpravodaje nebo jejich zástupce. Každý bude mít tři minuty za EPP paní Virkunen. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také oběma zpravodajkám. Chtěla bych vám poděkovat za práci paní Kalas i paní Gebhardt. Je to velmi důležitá zpráva, protože víme, že úspěšná digitální ekonomika v Evropě je zcela klíčová pro Evropskou unii jde o, e, je klíčová taky pro modernizaci tradičních průmyslových odvětvích, ale ještě nemáme jednotný digitální trh, protože stále ještě existují bariéry, které je třeba odstranit. Chceme nabídnout svým občanům více různých přeshraničních služeb a umožnit jim lepší a snažší přístup na přeshraniční trhy. Chceme tuto možnost nabídnout i malým a středním podnikům. A jsou služby, které můžeme nabídnout jenom pokud budeme mít skutečně rychlý a spolehlivý přístup k internetu a chceme zajistit a posílit investice do infrastruktury, především do širokého pásma, aby všichni mohli být připojeni k internetu. Když hovoříme o digitálním hospodářství, hovoříme o IKT e průmyslu, který je globálně propojet, propojen a, a e, poskytovatelé internetových služeb a, tele, e, a e, operátoři telekomunikací budou, musí tedy se považovat za globální hráče. Takže brzy budeme předkládat pozměňovací návrhy k této zprávě. Jedna z věcí, které bychom chtěli zdůraznit, je průmyslová základna, o které se zde hovoří to je z hlediska ITRE. Jsou zde dvě věci, když hovoříme o digitalizaci a průmyslu. V první řadě musíme myslet na to, jak zrychlit digitalizaci průmyslu jako takovou. To se týká tradičních průmyslových odvětví, jako je například eh, průmysl, eh, výroba, eh, výroba, výroba energetika a nakonec i služby a doprava. A za druhé musíme myslet na tom, jak průmysl může na pomoci digitalizaci ve společnosti. Průmysl nabízí nové, průmysl, nové eh, modely a nové služby. A digitalizace prochází celou Evropou. Musí proběhnout reformy aby opravdu vzniknul jednotný digitální trh a digitální éra v Evropě. Jsme přesvědčeni o tom, že digitální svět bude trochu jiný eh, a eh, oddělený od zbytku světa. Digitální obsah a digitální služby ovšem se budou sdílet se všemi a proto je třeba zajistit stejné podmínky pro všechny, včetně spotřebitelů a podniků. Takže se těšíme nebo očekáváme další, eh, další digitalizaci a těšíme se na spolupráci na této eh, zprávě. Děkuji a v tuto chvíli zase za EPP. Vážený pane předsedo, drazí kolegové, chtěl bych nejdříve i já poblahopřát oběma zpravodajkyním, paní Kalasové a paní Gebhartové, Chtěl bych jim poděkovat za inteligentně vyvážený text. A právě proto bude snažší se jim zabývat Evropa má spoždění, protože říkáme, že 54% nabídek online pochází z USA a pokud Evropa chce být mocností, pak musí přizpůsobit svůj model. Musíme stimulovat novou nabídku, musíme podporovat přechod celé ekonomiky na digitální ekonomiku. Nejedná se o to jenom usnadnit práci v rámci tzv. nových technologií, ale o transformaci celé tradiční ekonomiky na digitální. Musíme podpořit nové ekonomické modely například modely sdílení, ekonomika sdílení. Tady máme ještě také určité spoždění a musíme chránit znalosti a musíme je eh, transformovat eh, ve využití. Udělejme z Evropy digitální mocnost. Mocnost nebude mocnost, pokud tady nebude digitalizace. A pokud se spleteme v našich rozhodnutích, tak naše spoždění se bude velice těžko dohánět. Jaké jsou konkrétní důležité body? Je jich mnoho. Já uvedu pět. Za prvé, Myslím si, že právní režimy se musí co nejvíce zblížit z hlediska online, offline prodeje. To je princip, který bychom měli přijmout společně za druhé. Je nutné, aby rizika z hlediska ručení, ale také sdílení výdajů a možná i sdílení zisků musí být rozděleno mezi všechny zúčastněné subjekty. Není možné, aby na jedné straně se kumulovaly zisky na straně některých subjektů. Je nutné, aby to bylo spravedlivé. A pak to souvisí s platformami. Třetí bod. Musíme vymyslet, a je to komplikované, nový daňový systém. To znamená, musíme vlastně vymyslet jakýsi ekvivalent eh, daně z přidané hodnoty, tedy nový model, protože tradiční nemůže tady fungovat. Za čtvrté, ekonomice kde znalost a kreativita budou strategicky významné, tak budeme potřebovat prostředky pro tyto znalosti. A za páté, musíme se ujistit, že infrastruktury se budou rozvíjet odpovídajícím způsobem. Digitální ekonomika nemůže existovat bez infrastruktur. A absolutní pravidlo je, že se nesmíme zaštiťovat za národními zájmy, musíme mít skutečně evropský systém, nesmí být atomizován mezi jednotlivé státy. Pane předsedo, Evropa zažila mnoho průmyslových revolucí. Vymysleli jsme knihtisk, zažili jsme průmyslovou revoluci, vytvořili jsme letectvo, vytvořili jsme kino, vytvořili jsme automobily a pokaždé v těchto revolucích Evropa nebyla jenom tvůrcem, ale i aktérem. Tentokrát je to odlišné. Tady u této revoluce jsme zatím jenom aktéry. Musíme se vyhnout tomu, abychom sehrávali malou roli v tomto smyslu. Um our next... Děkuji. Paní Kompola Načuli za SAD a v tuto chvíli taky zástupce výboru ITRE. Děkuji. Děkuji, jsem velmi ráda, že se tomuto tématu mohu věnovat. A myslím si, že je také velmi dobré, že se tomuto tématu věnujeme my všichni, to znamená nás všech 120 členů obou výborů. Samozřejmě je jasné, že že tato témata jsou eh, mnohovrstvá, to znamená, že je tady velmi mnoho aspektů, na které se musíme podívat. Je důležité se podívat také na dopady, které toto všechno bude mít na společnost. My se tudíž v tuto chvíli opravdu díváme na novou digitální společnost a je třeba se tady podívat na to, co navrhuje komisem. Takže v každém případě potřebujeme posílit investice do infrastruktury, protože nebude existovat digitální Evropa ve chvíli, kdy budou existovat velké rozdíly mezi různými regiony, protože víme, že různé regiony, různé, různí lidé, různé podniky v tuto chvíli jsou ještě velmi pozadu, co se týče digitální agendy a proto právě musíme využít také naší konkurenceschopnosti a po, posilovat investice tady tam, kde je třeba. Tudíž je třeba pomáhat regionům, které to potřebují a musíme se snažit všechno udělat pro to, aby tedy ty rozdíly byly co nejmenší. Co se týče druhého pilíře, tak ten musí vycházet z důvěry, ne pouze z důvěry do služeb, které jsou poskytovány, ale také důvěry k novým technologiím. S tím samozřejmě velmi také úzce souvisí téma bezpečnosti a i proto musíme tedy vycházet z této premisy. Toto je důležité samozřejmě ne pouze pro průmysl a podniky a výrobce, protože všichni chtějí vědět, jakým způsobem tedy bude zacházeno s jejich údaji, s jejich informacemi. Ale včera jsme několik hodin hovořili právě se zástupci eh, průmyslu a ten závěr byl dost zajímavý. Nejde tak eh, o tu technologickou revoluci. Jde hlavně o ten společenský a sociální model, který si my vybereme po té, co eh, se tedy spustí nebo skočí tato revoluce. Tudíž v tuto chvíli potřebujeme také eh, analyzovat, jakým způsobem či jaké do, de, dopady bude mít právě digitální trh či digitalizace na celou naší společnost. Myslím si, že všichni víme, že ke změnám dochází, bude docházet a proto je také ale na nás, abychom určitým způsobem také řídili změny ve společnosti. Myslím si, že bychom se neměli bát z těchto platform, ale nejde pouze o jeden druh platform platform, protože tady máme různé průmyslové platformy, máme tady platformy po poskytovatele služeb a i proto tedy to slyšení s Evropskou komisí je velmi důležité. Proto je třeba také vyslyšet všechny zástupce všech odvětví, včetně tedy odvětví telekomunikací a tak dále. Tudíž bych ráda skončila tím, že bych hovořila o té eh, konkurenceschopnosti, která je velmi důležitá pro eh, celosvětovou hospodářskou eh, soutěž a doufám, že tedy budeme moci my jako průkopníci hovořit o nových pracovních místech 5G. A v tuto chvíli budou za EKR hovořit paní Vicky Ford a to za výbor IMCO. Děkuji, já jsem s novou eh, zpravodajkou právě pro výbor, který se zabývá otázkami jednotného trhu a ochranou spotřebitele. Proč se tomuto tématu věnujeme? Věnujeme, věnujeme se mu, protože v tuto chvíli se v této oblasti mění hranice. Digitální trh a jednotný trh je zcela zásadní pro konkurenceschopnost Evropy, je také zcela zásadní pro růst v Evropské unii a také pro vytváření nových pracovních míst. Chceme totiž více eh, pracovních míst a více konkurenceschopnějších pracovních míst. Víme, že ta digitalizace postupuje opravdu extrémně rychle a proto je také na nás, abychom zajistili, že zůstaneme technologicky technicky neutrální, že se budeme dívat do budoucnosti a nebudeme eh, záviset na technologiích, která, které jsou zastaralé. Digitální trhy nemají hranice, nemají hranice daleko více než tradiční minulé trhy, protože v tuto chvíli opravdu nehovoříme pouze o neexistujících hranicích na hranicích EU, ale o neexistujících hranicích na celém světě. Je jasné, že si to musíme uvědomit ve spolupráci s jinými výbory. Co se týče této zprávy, co se týče přeshraničního e-commerce, já si myslím, že tady ehm, existují různé aspekty, které by měly být eh, posíleny v případě, kdybychom chtěli poskytovat silnější důvěryhodnost pro eh, spotřebitele. Eh, tady si myslím, že chybí různé aspekty, které se týkají právě informovanosti spotřebitelů a také informovanosti v souvislosti s právy a povinnostmi spotřebitelů. Tady rozhodně musíme ještě pokročit. Také co se týče provádění a dokončování plateb na přeshraniční eh, úrovni, to je také něco, kde musíme ještě trošičku eh, pokročit. Co se týče digitálních eh, nákupů, je trošičku jaksi rozdíl mezi digitálními, digitálním zbožím a hmatitelným zbožím, které se prodává online, protože samozřejmě to jsou dvě jiné věci. Takže když se podíváme na opravné prostředky a na eh, práva spotřebitelů, tak si uvědomujeme, uvědomujeme, že současná legislativa ještě má určitá eh, vákua. Co se týče tradičního jednotného trhu, tak je jasné, že lidé se nechtějí v tuto chvíli vzdávat svých již dosažených spotřebitelských práv a já si myslím, že tady je to třeba také zohlednit. Co se týče doručování balíků, samozřejmě je třeba zaručit, že to, co si objednáte a zaplatíte, vám také dojde. Víme, že v některých státech už existují různé iniciativy, které jsou v podstatě vedené soukromými subjekty a v tuto chvíli v podstatě jde je o schromažďování příkladů eh, nejlepších eh, postupů a v tuto chvíli musíme udělat všechno pro to, aby existoval solidní právní rámec. Co se týče geoblockingu, tak tady se musíme opravdu soustředit na řešení opravdových problémů pro opravdové spotřebitele. Mám ještě trošičku času? Ano, takže je třeba si uvědomit, že lidé si uvědomí také eh, cenové rozdíly v různých státech, tomu se můžeme věnovat, co se týče přeshraničních překážek jako DPH, tak tady musí být přijímána příslušná opatření. Jako EPP si myslím, že potřebujeme opravdu eh, ekonomiku v rámci níž eh, se sdílí společné zátěže, musíme se musíme udělat všechno pro to, aby docházelo ke dílení informací a je třeba také zajistit, že ty standardy, které budeme stanovovat, nebudou pouze podporovat vytváření nových dalších monopolů. Děkuji. Děkuji, chápi, chápe, chápejte mě, <laughs> že pro mě je to velmi těžké vás přerušovat, ale jinak bychom uh, asi tady nepřežili až do konce. A ještě jednou za EKR eh, více předseda výboru Hans Olaf Henkel. Já mám pouze jeden bod či jednu připomínku. Uh, ale je pro mě velmi důležitá, leží mi hodně na srdci. Samozřejmě, že můžeme předkládat návrhy a doporučení, ale je třeba také hovořit o tom, čemu bychom se měli vyhýbat. A ten dojem, který já v tuto chvíli mám z té práce EU e komise, je ten, že mám prostě dojem, že v tuto chvíli přidělujeme cíle, které opravdu nepotřebujeme. Myslím si, že bychom se měli soustředit na záležitosti a témata, o kterých se zde již hovořilo, ale komise stanovuje cíle pro nákupy online a chci říci, že to jsou cíle pro evropské podniky, ale já si myslím, že to je zcela zbytečné. E, je zbytečné, aby Evropská komise stanovovala, kolik jaký stát musí mít, eh, nebo jaký objem v rámci jednoho státu musí spadat pod eh, jaksi online obchod. Já si myslím, že to rozhodně není naším cílem, nejsme tu proto, abychom stanovali takovéto cíle, tudíž měli bychom zcela jasně říci, že s takovými to iniciativami, které jsou součástí zprávy komise, nesouhlasíme. Děkuji vám daří se nám eh, zachovávat čas a teď zástupce Alde, stínová zpravodajka eh, eh, Dita Charanzová z IMKA. Děkuji, pane předsedo, a chtěla bych začít také poděkováním za zpravodajkám za tuto zprávu, která je podle mého názoru velmi vyvážená. Dovolte, abych zdůraznila tři principy, které můžeme, musíme brát v úvahu, když diskutujeme o jednotném digitálním trhu. Za prvé naše role je vytvořit rámec pro tento trh, neregulovat každou maličkost v něm. Naší úlohou je vytvořit obecnou strukturu, jak chceme, aby ten trh vypadal, ale dát potom aktérům na tomto digitálním trhu, aby si navzájem konkurovali v rámci právních, v rámci pravidel a v rámci zákonné konkurence. Jakmile tento rámec bude vytvořen, tak my jako legislativci bychom měli jít z cesty a a nechat, aby si všichni stanovili své požadavky, jak je budou potřebovat. Neměli bychom podlehnout pokušení příliš eh, eh, regulovat, protože digitální eh, práce znamená, nebo kdybychom chtěli eh, toto všechno přehánět, tak bychom poškodili všechny sektory, včetně daňového. Za druhé je tak, jak vytvoříme digitální rámec, tak naše práce musí, musí spočívat v podpoře inovací. Budeme podporovat Evropany, kteří budou vytvářet nové platformy a sdílet ekonomiku kolem nás, včetně technologie podpořit nové myšlenky a vytvářet kulturu, kde nebude žádné stigma, eh, které Eh, by eh, postihovalo ty, kteří selžou, když se o něco eh, pokoušejí. Rovněž nepůjde o to, aby se jenom zatrhávala políčka, jako to bylo v uplynovém století. Jedna z podmínek, které platí v Silicon Valley, je svoboda inovací, která vede, vedla k digitální Eh, revoluci. A po své cestě tam si myslím, že není třeba eh, vytvářet umělé evropské digitální šampiony. Když nějaký internetový gigant padne, také je to proto, že jsou e, jiní, e, kteří jsou lepší a nemají být bariéry před nimi, e, tak aby ho mohli nahradit. A za třetí, hledat cest, budeme hledat cesty, jak odstranit bariéry, které eh, vz, napsal, eh, napsaly eh, naše zákony, nebo které stanoví naše zákony. Jde o geoblokování a o stejný přístup k digitálním technologiím a jednotná digitální pravidla. Naším cílem musí být zvýšení produkce v našich továrnách i kancelářích a zjednodušit a zlepšit život všech našich občanů. Děkuji. Dva zástupci GUE nyní, paní Cornelia Ernst z ITRE, prosím. Srdečné díky oběma zpravodajkám. Já si myslím, že nám je jasné, že se jedná o dosti významnou záležitost. A já bych chtěla jak si dát zapravu v jednom bodu předřečníkům. Musí tady být pravidla? Ano, ale tam, kde jsou nezbytná a ne kde jsou možná. A co je důležité, musí tady být vyváženost mezi hospodářskou soutěží a zachování základních práv. To je pro nás velmi důležité. Můžeme udělat spoustu věcí ohledně online nákupů, můžeme mít všechna možná pravidla, ale důležité je, aby se to nedotýkalo práv spotřebitelů, naopak, aby byla posílena tato pravidla a musíme mít jasná pravidla. Dále je také důležité, aby regulace byla jednoznačná z hlediska copyright. Tady musíme jasně vědět, co chceme a co nechceme. Která, které body jsou důležité pro nás. Jednak odstranění geoblockingu, to není novinka, mnoho kolegů a kolegyň už řekli něco podobného. Já si myslím, že tady to musí být zcela jednoznačné a je to bod, za který se budeme silně zasazovat. Nebylo řečeno, že u všech těch očekávání a u těch, u těch eh, regulací eh, se to nesmí dotýkat principu neutrality. Je velmi důležité, aby tady byl nediskriminovaný přístup k využívání dat a musí tento přístup být stejný pro všechny. Problematika neutrálních sítí mm, neznamená jenom obchodování ohledně a řešení roamingu. Tyto eh, aspekty musí být samozřejmě také ošetřeny, to je také důležitý bod. Pro nás je také důležité, když hovoříme o rozvoji infrastruktur, což samozřejmě je důležitá věc pro nás, eh, to se musí jednoznačně posílit, tak musíme hovořit také o bezpečnosti dat a také ochrany dat. Minulý týden padl judikát ohledně eh, některých ekonomických postupů a já myslím, že nemůžeme nějakým způsobem se tomu vyhýbat. Musíme tady eh, zajistit možnost sebeurčení ohledně vlastních dat. To tady musí se odrazit také, což se nepříliš odráží. A my také podáme v tomto duchu odpovídající pozměňovací návrhy. Děkuji vám. A za GUE dále kolega Denis de Jong z, Im, za Im, z IMKA. Uh, let us go further. Eh, budeme pokračovat. Jsou tu dva zástupci zelených. Indrek Tarant výboru ITRE. Není přítomen? Takže paní eh, Julia Reda za IMKO. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych hovořila 6 minut, ale budu hovořit kratší dobu. V první řadě bych chtěla poděkovat spolu s pravodajkám paní Gebhardt i paní Kalas za vynikající práci, kterou dosud provedli. Ten eh, návrh je vynikající východisko k dalším jednáním a plně souhlasíme s obecným zaměřením regulace online služeb potřebuje podpořit, potřebuje inovovat, potřebuje e, konkurenci a je třeba posílit také někdy základní práva. Já bych se chtěla zdůraznit jenom o několika oblastech, kde bych chceme zajít do větších detailů a spíše něco dodat, než podstatně měnit návrh zprávy. První věc se týká regulačního prostředí pro platformy. Souhlasíme s tím, co bylo napsáno o tomto předmětu, ale chtěla bych, abychom udělali krok zpátky a podívali se na zásadnější problém, protože dosud nikdo nebyl schopen nám vysvětlit, co to ta platforma vlastně je. A definice komise, kterou uváděla v konzultacích, tu věc také neobjasnila, protože ta definice míchá dohromady online služby a poskytovatele online služeb a příklady, které komise dala jako příklad platform jsou příklady eh, eh, podniků jako ziskových organizací a, nebo webové, stra, web, webové servery, eh, kde jsou reklamy. To by také byla platforma, takže my si myslíme, že je třeba se znovu podívat na tuto věc a zda nějaký obecný přístup je správný v tomto případě. Především, když hovoříme o odpovědnosti, která spadá eh, nebo dopadá na tyto platformy máme příklady podniků, které už dnes přijímají odpovědnost, například eh, Twitter eh, zrušil eh, čl, určité účty, eh, které poškozovaly autorská práva, když šlo o přenosy sportovních fotbalových utkání. Takže oni vědí ve své profesionální práci, že to je závažná věc a myslím si, že bychom měli stanovit zcela jasný rámec toho, jaká jsou práva lidí, které, kteří používají sociální sítě nebo jakoukoliv jinou platformu. Takže eh, další věc, některé už tady byly zmíněny, například nákup digitálního obsahu. Tady je taky zcela zásadní eh, problém, který vidíme z hlediska spotřebitelu. Eh, digitální kniha se považuje za službu, kdežto kniha papírová za zboží, takže bychom měli sledovat, zda online obsah eh, se dá prodávat také jako produkt a zda pravidla prodeje normálního zboží se dají uplatnit, uplatnit i při tomto prodeji online. Děkuji vám a dávám slovo panu Raimonovi, který nahrazuje pana Taranda. Děkuji, tam bylo nedorozumění. Jak bylo řečeno, z hlediska zelených tato zpráva jde správným směrem. Já si ale kladu otázku, jak vážně se bereme na základě všech těch krásných slov, které jsou zapsány do této zprávy, které musíme podpořit. V bodě 22 stojí že neutralita sítě je důležitým bodem z hlediska jednotného trhu. Ale víte, že to je vlastně před eh, několika tý... za několik týdnů budeme vlastně odstraňovat tuto neutralitu sítě. Takže pokud eh, tedy tady odsouhlasíme eh, tuto neutralitu sítě a budeme za několik týdnů hlasovat pro odbourání této neutrality, tak se nebudeme brát vážně. Pak je tady také otázka gratis dat pro některé eh, poskytovatele, například máte Google tarif, Amazon tarif a tak dále. A eh, vlastně tady je možné tyto poskytovatele používat bezplatně. To vlastně se týká eh, převážně amerických poskytovatelů. To znamená, oni mají vlastně jakousi výhodu a vlastně se do toho nedostanou evropské státy. Pokud eh, toto budeme mít v telekom balíčku a pokud to schválíme jako ITRE, tak tady to budou pouze krásná slova. A to tež platí ohledně geoblokování a ještě některých dalších eh, záležitostí, které chceme tady obhajovat. A pokud tedy nebudeme postupovat jinak, tak tato zpráva nebude k ničemu. Tato zpráva jde správným směrem a je správná, ale jde o to, abychom brali vážně tato krásná slova a musíme se také zabývat legislativními zprávami, kde dochází ke změnám. A jedině eh, právě takovýmto způsobem můžeme toto utvářet, jinak jsou to pouze krásná slova. Děkuji vám. EFDD e je zastoupeno dvěma řečníky. David Borely z výboru ITRE. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také zpravodajkám, které odvedly vynikající práci. E, děkuji za to, že zpráva je pragmatická a Eh, praktická. Myslím, že bychom měli eh, se, za, eh, se na to podívat z jiného úhlu, trochu víc futuristicky a zvlášť ve třech bodech. V první řadě jsme přesvědčeni, že ta koncepce jednotného digitálního trhu pro občana má se právě vystavět na občanech, na aktivní e, účasti občanů. A samozřejmě potřebujeme k tomu i podporu politiků a sdílenou ekonomiku. Dále e, se zaměřujeme i na e, na školení, na vzdělávání, na digitální dovednosti, které umožní větší sociální začlenění. A pak zde samozřejmě jsou i i otázky infrastruktury. Bez relevantní digitální infrastruktury nemá smysl hovořit o něčem dalším. Internetový přístup je zcela nezbytný i ve venkovských oblastech a pro chudé rodiny to musí být eh, cíl číslo jedna. Eh, dále eh, férový přístup to je další eh, pravidlo a pozměňovací trh, který předložíme v tomto smyslu. Eh, bez podniků a malých a středních podniků obecně toto nemůže fungovat. Každopádně vítám příležitost této schůze a chci vzvat všechny, abychom měli přístup k tomuto eh, holistický Samozřejmě je zde téma kompetencí eh, mezi eh, výbory Evropského parlamentu, ale eh, realita je taková, že jde o společnou věc. Děkuji vám a nyní má za EFDD slovo Marko Zulo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji oběma zpravodajkám za velmi vyvážený přístup, který nám předložili. Nesmíme ztrácet ze zřetele význam této první zprávy, která je jakousi předběžnou zprávou. My jsme na začátku dlouhé cesty a musíme definovat jakýsi horizont, ke kterému budeme směřovat. Tento horizont odpovídá společnosti, která se velmi rychle mění. Tato digitální revoluce je příkladem všech těch transformací a bude to jeden z prostředků, který budou mít k dispozici občané, aby pracovali, žili a fungovali. Je nutné, aby digitální občanství bylo také zohledněno. A tady existují různé způsoby, jak k tomu přistupovat. Toto digitální občanství musí být pevné a nesmíme ztrácet ze zřetele některé podstatné faktory. Jednak rovnost, protože uživatelé, občané musí mít stejná práva a také stejné příležitosti, stejný přístup ke službám, k obsahu a k produktům. Víte, že geoblocking je velkým problémem. To je vlastně první diskriminace. Musíme proti tomu bojovat. Je to v rozporu se smlouvami a protekcionářská opatření musí být zrušena. Pak zde musí být stejná možnost účasti uživatelů. Tato účast musí být aktivní. Je nutné, aby tito lidé měli možnost iniciativ a různých návrhů. Musí mít přístup na jedné straně ke službám a na druhé straně musíme zajistit, aby veřejné struktury, struktury zprávy eh, byly naprosto transparentní. A dále musíme zajistit rychlejší výměny. A samozřejmě s tím souvisí také větší riziko pro tyto občany. Je nutné zajistit důvěru těchto občanů, spotřebitelů. A s tím souvisí také problém kontroly. Tato kontrola musí být efektivní. Bez této kontroly nevznikne nikdy dostatečná důvěra uživatelů a spotřebitelů. Mám například na mysli možnost transformovat určitou informaci ve zboží a to v rámci výměn s velkými podniky. Víte, že někdy se tu objevují překážky. Ale musí existovat možnost, aby tyto aktivity občanů se transformovaly v určitá praktická řešení a ta v současnosti nejsou vždy dostupná občanům. Eh, jakoby někdy se zapomíná na občany, takže my jim musíme pomáhat, potřebují pomoc. Takže rovnost, účast, to jsou velké pilíře tohoto systému, který chceme vybudovat. Děkuji. A paní Barbara Kapel z ENF. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla oběma zpravodajkám srdečně poděkovat Jedná se o strategii digitálního trhu. To je velmi složitá záležitost, složitý papír a je tady také mnoho výborů, které vlastně k tomu musí být z hlediska svých názorů zabudovány, takže je to opravdu velká výzva. Jsem si jistá, že to zvládnete dobře. Vy jste hovořil o těch třech bodech, které jsou také ve strategii komise z hlediska digitálního trhu. Vy jste je rozvedli velmi zajímavým způsobem, to znamená lepší přístup online, o tom už se hovořilo. Tady hovořilo se o tom negativním slova smyslu, je tady velký potenciál, který se objevuje v té zprávě komise. Jedná se o obrovské úspory, asi 11 miliard eur. A na druhé straně ovšem je nutné si uvědomit, že pouze 7% těch malých a středních podniků se podílí na online aktivitách, takže musíme si položit otázku, zda by také neměli digitálně aktivovat. Dále je tady vytváření digitálních sítí a zajišťování těchto služeb. To je také důležitá věc, protože to souvisí s regulací ochrany dat. Ale samozřejmě na to se mm, napojuje DPH a všechny eh, tyto legislativní daňové záležitosti, dále kontrola slučování podniků a samozřejmě tomu musí tato kontrola odpovídat. To jsou nové oblasti, které sebou nese digitální světa eh, který potřebuje legislativní mantinely. A samozřejmě víme, že v současnosti pouze 22 Evropanů má důvěru. A pak je tady důležitá oblast, na kterou se chci soustředit. To je co možná nejlepší využití potenciálu růstu. Komise uvádí, že digitální můž, digitální trh může přinést vlastně růst ve výši 415 miliard eur, ale my se v této souvislosti zaměřujeme na následující oblasti, jako je cloud computing eh, a jednotlivé internetové údaje, také e-government se musí zlepšit. Co se týče veřejných zadá, eh, zakázek, i zde je obrovský potenciál úspor. Eh, v tom byl tento výbor již velmi činný, takže i zde je nutné to zohlednit. Pak jsou tady infrastruktury, které se musí vybudovat. To je velmi důležité. Musíme zajistit růst a zaměstnanost. 34 miliard eh, se musí investovat do širokopásmového připojení. A samozřejmě navíc se musí také investovat do operability. To jsou důležité faktory, které přispívají ke konkurenceschopnosti. A dále potřebujeme také nová kurikula pro experty v této oblasti. Thank you very much, madam. You're right. Děkuji. Děkuji, madam. Vy jste správně zmínila, že tomuto tématu se věnuje minimálně 10 výborů, což je také velmi důležitá zpráva pro Evropskou komisi, protože pan více předseda ANCIP a dalších mnoho komisařů se tomuto tématu věnují. Ještě jednou bych rád přivítal ještě nové hosty, kteří se v tuto chvíli nachází na galerii a poslouchají naše zasedání. Jenom jsem jim chtěl říci, že se v tuto chvíli nachází na zasedání dvou výborů, na zasedání výboru, který je zodpovědný za eh, výzkum a průmysl a také výboru, který je zodpovědný za spotřebitelská práva v předních řadách máme eh, zpravodaje a koordinátory, eh, za nimi hned stínový, stínové zpravodaje a za nimi se nachází další poslanci, asistenti, političtí poradci a zástupci různých evropských eh, institucí. Tudíž v tuto chvíli se jedná o zasedání dvou výborů a v tuto chvíli se zabýváme velmi důležitým tématem, jimž je digitální jednotný trh. A v tuto chvíli předávám slovo paní Vicky Ford, která je předsedkyní za výbor MKO. Ano, vy hovoříte o těch eh, organizačních záležitostech a vy musíte předsedat té části, která může být ještě eh, víceméně uspořádaná a já se tady musím potom sostit toho chaosu, tudíž v tuto chvíli přečtu seznam řečníků. Pokud, jsem, eh, pokud nejste na seznamu, přihlašte se. Rozier, Steiler, Dalton, Rochefort, Mitzi, Moody, Yakonsari, Dante, Verheyen, Schaffhauser and Michel, Michael Boney, who's also the Libe rapporteur. Také zpravodaj za Libe. Chci se zeptat, kdo by ještě chtěl být na seznamu řečníků. Můžete na mě ještě mávnout? Jedna, dva. Three i don't know how that... That's okay, it's okay, it's just sorry, a... Sorry, sorry, yeah. sorry, Já se omlouvám. Ano, budete na seznamu. Ne, ne, to, to není problém. Samozřejmě, že se hlásilo o slovo tolik lidí, to je zna- jasné, že možná ne všichni jste se objedna- objevili na seznamu. Byla Del Castillo. Sandra. And who's the person in... Okay. Uh, ano. A budu se snažit vždy střídat členy různých výborů, různých politických skupin, aby to bylo co nevyváženější. Ale jelikož samozřejmě chceme respektovat také eh, ten druhý výbor, takže pan Bony poprvé. Děkuji. Děkuji oběma zpravodajka. Myslím si, že odvedli opravdu fantastickou práci. Máme tedy v tuto chvíli k dispozici opravdu skvělou zprávu a myslím si, že je skvělá od začátku do konce. Doufám, že celá ta práce tedy skončí co nejlépe. V tuto chvíli můžeme říci, že potřebujeme řešení, která vytvoří správný kontext a rámec pro harmonizaci mezi různými odvětvími. Ale také to bude správný rámec pro spolupráci mezi různými členskými státy. A to je přesně stěžením bodem celé strategie digitálního jednotného trhu. To znamená, že jde o to harmonizovat a propojit 28 různých trhu, což musíme zvládnout. Za druhé, potřebujeme řešení, která budou fungovat v budoucnosti a je důležité si uvědomit vztah mezi legislativou a technologií. Je třeba si uvědomit, že technologie je rychlejší, tudíž samozřejmě potřebujeme silnou regulaci, ale také potřebujeme soft law, také potřebujeme neregulační aktivity, protože to budou ty správné prostředky pro vytváření silného jednotného digitálního trhu. Dále za třetí, co se týče výboru LIBE, v této nové oblasti potřebujeme řešení, která budou důvěryhodná, která budou důvěryhodná a to je velmi důležité. Tudíž ve výboru Libe jsme začali s naší prací a budeme také o tom dále jednat v rámci našeho výboru. Ale v první řadě chci říci, že my očekáváme také schodu s novou legislativou o ochraně údajů a také jasnou schodu s, novým, s novou strategií pro digitální trh. A samozřejmě ochrana údajů musí být eh, ve vyváženosti s novými příležitostmi pro biznis a také s potenciálem pro růst podniku. To znamená, že tady potřebujeme vyváženost mezi těmi biznis příležitostmi, eh, růstem obchodu a ochranou údajů kromě toho si také myslím, že, si, že musíme pochopit i, jak funguje ta tmavá stránka eh, internetu. Tudíž je třeba také bojovat proti nelegálnímu obsahu eh, na internetu a také se musíme popasovat s kybernetickým zločinem. Potřebujeme větší bezpečnost online a potřebujeme také harmonizovat stanoviska a postoje členských států vůči mnohým oblastem, v níž, v, níž v tuto chvíli panuje velká nejistota. Hovořím o, o tom také v souvislosti se směrnicí o bezpečnosti online. Ještě poslední bod, který je pro mě důležitý co se týče datové ekonomiky, tak chci říci, že se nechceme pouze soustředit na ochranu údajů, ale také je třeba se zamyslet nad vlastnictvím údajů, protože potřebujeme ekonomiku, která je poháněna jaksi bezpečnostními, bezpe, bezpečnými údaji. I já jsem eh, ti dala minutu navíc, protože se také hovořil za libe, ale musíte se držet svého řečnického času. Paní Pilar del Castillo, omlouvám se, budu hovořit španělsky. V první řadě blahopřeji oběma zpravodajkám, protože tady jde o velmi nelehkou úlohu a obě dvě poskytly v tuto chvíli k práci opravdu skvělou základnu pro práci. Myslím si, že je zcela zásadní, abychom měli opravdu komplexní představu o té situaci, kterou, se kterou se musíme v tuto chvíli popasovat. Ve chvíli, se podíváme na tu současnou roztříštěnost eh, v Evropě v souvislosti s tématem digitální agendy, tak je třeba se zhostit té zodpovědnosti a je třeba se snažit udělat všechno pro to, aby to stanovisko různých výborů, které se tímto problém zabývají, aby byla aby ta spolupráce mezi nimi byla co nejlepší, aby mezi nimi panovala harmonie. Musíme udělat všechno pro to, abychom vytvořili co nejlepší rámec, co nejlepší kontext pro posílení a vytvoření jednotného digitálního trhu. Musíme proto udělat všechno, co je v našich silách. A já jsem chtěla zmínit tři věci, tři aspekty, které musíme neustále zohledňovat. Neexistuje žádný rozpor mezi inovací, mezi eh, konkurenceschopností a mezi jaksi novým vytvářením nových sítí eh, nové generace. To jsou naprosto nezbytné eh, součásti nové infrastruktury, kterou potřebujeme a to je ta hranice, kterou musíme v tuto chvíli překročit. Co se týče této digitální transformace, tak stejné služby se musí řídit podobnými pravidly, protože víme, že poskytovatelé služeb se v mnohých odvětvích změnili. Ve chvíli, kdy poskytujete stejnou službu jako ostatní, tak se k vám musí chovat všichni ostatní stejně. To znamená, musí být s vámi zacházeno stejným způsobem. Nechci, to, nechci tímto říci, že jaksi eh, to musí být přísnější zacházení, ale chci říci, že také je velmi důležité, aby lidé měli na výběr. To znamená, aby se nemuseli omezovat pouze pouze na jednoho poskytovatele služeb. Paní Katrin Steiler. Thank you. Following on for a previous speaker and that... Děkuji, navážená na předchozí eh, přispěvatelku. Chtěla bych říci, že to je vynikající příležitost a historický moment, kdy jsme tady společně. byla říkala, že je opravdu eh, základ, toto základ pro jednotný digitální trh, eh, element eh, přístupu, interoperabilita, standardy, široké pásmo, přístup, to všechno je důležité pro úspěch. A my, kteří zde všichni sedíme, je, hovoříme o dalších věcech, uvědomujeme si význam dovedností, které nebudou eh, je mít všichni občané zítra, všichni občané zítra, ale eh, v budoucnosti to určitě bude a eh, až můj syn, kterému je teď deset, Eh, dospěje, bude už existovat určitě internet věcí, věci budou organizovány úplně jinak a budou úspěšné. A navíc naše myšlení, myšlení, které spočívá v tom, že lidé mají důvěru v té věci, že věří eh, digitálnímu trhu, že eh, jsem přesvědčena, že se nám podaří eh, čelit úspěšně těmto eh, velkým výzvám a že budoucí generace nám za to poděkují. Děkuji vám, paní předsedkyně, za možnost vyjádřit jste těch tyto myšlenky říci pár slov. A e, myslím si, že e, naše výbory opravdu mohou dobře spolupracovat a toto spolupráce je velmi vítána. Andre Schwab. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Při veškerém optimismu k této věci chtěl bych poukázat na dva body, které jsou důležité. Téma sjednocení tržních podmínek a také právních podmínek, to je téma, které se celá léta objevuje v Evropském parlamentu. A my jsme vždy konstatovali, že v konečném efektu je velmi obtížné eh, zjednotit právní pravidla a pokud se nám to nepodaří v digitálním trhu, tak digitální trh nebude fungovat. Ale já si myslím, že ty překážky, které tady jsou před námi, eh, z hlediska těch různých právních režimů v 28, jsou velmi eh, velké. Podaří se nám to pouze tehdy, pokud se společně eh, budeme o to snažit, pokud zajistíme většinu a pak dospějeme k sjednoceným pravidlám, pravidlům. Paní Galas hovořila o scalability tohoto trhu. To znamená, eh, víte, že mladí lidé používají anglický jazyk čím dál více, ale já si myslím, že ten pravý evropský trh by měl zůstat jazykově rozleněný. A eh, samozřejmě nebude jednoduché se s tím potýkat v budoucích dvou letech. To tež platí pro DPH. Víte, že mnoho malých podniků si stěžuje, že naráží na ty vnitrostátní právní režimy, takže i to bude obtížné vyřešit. A co se týče geoblockingu a diskriminace, já myslím, že o, to budeme mít, o tom budeme mít ještě mnoho diskusí. Diskriminace může být připustná pouze tehdy, pokud tady existují právní důvody, které existují mezi jednotlivými členskými státy. A tady existuje celá řada těchto důvodů, takže tady nás čeká ještě velká práce, ale myslím, že se nám podaří.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 předsedající eh, já bych chtěla v prvé řadě poděkovat oběma zpravodajkám za eh, práci na eh, zprávě která opravdu zahrnuje obrovsky širokou oblast. dovolte mi říct několik věcí. myslím si že pokud se bavíme o principech na kterých má stát vnitřní trh ať už digitální nebo offline neměli bychom vynechat princip jako důvěra a férovost. Eh, když se bavíme o důvěře tak si myslím že souvisí s vymahatelností pravidel eh, s pravomocemi dozorových orgánů a jejich užší spoluprací a také samozřejmě dostatečné kapacitě proto samozřejmě považuji za klíčové to co oznámila komise a to revizi nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele eh, s důvěrou určitě souvisí i oblast eh, která se týká on line obchodování a to doručování zásilek protože nejen transparentnost a otázka ceny v přeshraničním eh, doručování eh, opět která je vnímána ze strany komise jako ta zásadní ale také otázky jako délka doručování kvalita ohledně vracení nevyhovujícího či poškozeného zboží i to všechno vytváří jakýsi obraz spotřebitelů i firem o tom zda eh, do, do této oblasti jít či ne. Eh, s férovostí souvisí otázka geoblockingu. jsem velmi ráda že o ní eh, mluvilo mnoho kolegů a že ji vnímáme jako velmi vážný problém kterým bychom se měli zabývat a není to pouze otázka diskriminace cenové ale samozřejmě především otázka přístupu ke zboží a službám obecně. děkuji. and everybody who's on my list will get a chance. Všichni, které mám na seznamu, budou mít příležitost hovořit, nebojte se. Dan Towson a potom Robert Rochford a potom pan Šafář, pokud jsem do byl to mám dobře zapsáno, nebo pokud jsem dobře vyslovila. Děkuji paní předsedkyně, také blahopřeji zpravodajkám. Je to velmi dobrá výchozí zpráva. Musíme uznat, že už prožíváme digitální revoluci a to všechno ovlivňuje v první řadě. Vlastně dáváme pravomoci občanům, eh, podnikatelům, eh, firmám a to je pozitivní věc a musíme ji vítat. Důvěra je zde hlavní věc a, hlavně, a je vidět hlavně ve sdílené ekonomice. Sdílená ekonomika eh, může eh, být velkým, eh, velkou podporou. Z ekonomické hlediska je to velmi pozitivní věc. A další věc, kterou nám ukazuje sdílená ekonomie, je, že všichni sdílejí službu nebo zboží. A pak jsou zde specifické věci týkající se geoblokování a musí musím říci, eh, že geoblokování podporuje piráctví. A mm, například příkladem může být, moho, může být kriket ve Španělsku a nebo francouzské filmy ve Švédsku. Takže digitální obsah je pro mě zcela zásadní věc a když hovoříme o přeshraniční elektronický obchod, tak si nemyslím, že bychom potřebovali novou legislativu. Myslím si, že modelové smlouvy a takové podobné věci nám to zajistí eh, v eh, tom zasilatelském průmyslu e, to může fungovat tak jako jinde. Tento e, zasilatelský průmysl jenom e, potřebuje trochu větší flexibilitu, telekomu větší koordinaci, harmonizované spektrum a to nakonec nabízí evropský regulátor. A myslím si, že je důležité zajistit, abychom nebyli příliš protekcionističtí. 54% obsahu přichází ze Spojených států. To je dobrá věc a e, musíme se ptát, proč to nenabízíme taky my. A poslední věc, o, kterou se, e, o které se chci zmínit, hovoříme o e, trhu ne 5,5 miliardy lidí, ale 3 miliard lidí propojených technologií, kteří budou mít přístup ke stejným službám. A to musíme si připomenout. Robert Trošer. Děkuji, Evelyn, děkuji, Kařo, za tuto krásnou zprávu. Revoluce, kterou eh, začínáme hlubokou průmyslovou revolucí, která všechno změní, náš způsob vyrábět, spotřebovávat a dokonce náš životní styl. Musíme vidět velmi daleko a tato zpráva nás k tomu pobízí. Musíme myslet na život našich dětí a vnoučat. Evropa musí dokázat reagovat na tuto revoluci. Evropa musí mít hlavní roli nesmí být v pozadí USA a Azie. Musí být jednotná. Musí využít svých sil a svých hodnot. A proto si myslím, že je nutné mít hlubokou digitální evropskou ekonomiku s malými a středními podniky. A musíme pomáhat těmto podnikům, možná také v rámci EFSI. Důvěra. Důvěra v digitalizaci to je podstatný faktor, my to všichni víme. Je to výbor Emplua, výbor kultury, který se tím bude zabývat. My v rámci IMCO se zabýváme malými a středními podniky. A deficit z hlediska digitalizace je hlavní potíž těchto malých a středních podniků. Já mám strach, že ta revoluce půjde rychleji než získávání těch nutných znalostí na úrovni malých a středních podniků a to musíme bedlivě sledovat. A nakonec tato digitální revoluce nás vede ke takzvané sdílené ekonomice. To je velký potenciál, ale pozor, může to dopadnou dobře i špatně. Potřebujeme právní režim z hlediska také ochrany spotřebitelů. Sdílená ekonomika může znamenat výměny mezi jednotlivci v neformálním a netržním rámci, anebo naopak to může být také způsob, jak komercializovat všechno v našem životě bez jakékoliv ochrany. Takže bedlivě to sledujme. Je to krásné téma a krásná práce, kterou budeme realizovat. Mr. Schaffhauser. Pan Schaffhauser. Drazí kolegové, technologie nejsou neutrální. Technologie spolu utvářejí svět. Umožňují šířit myšlení, jednotné myšlení v současnosti. Jsou vektorem moci a peněz. Chceme být ovládáni Googlem, chceme eh, Facebookem být ovládáni Amazonem eh, z hlediska výrobků, nebo chceme mít určitou kontrolu nad naší budoucností. A já vám položím tři otázky. Za prvé, vyostřená hospodářská soutěž nepodporuje investice do infrastruktur. Říká to národní zpráva francouzského parlamentu, ale je to také zkušenost, které musíte naslouchat. Naslouchejte těm, kteří investují do těchto infrastruktur. Často jsou to piráti, kteří využívají té nízké ceny. Ti vytvářejí eh, dumping a ničí ceny. Nedůvěřujte těmto pirátům. Takže musíte ošetřit tuto soutěž. A pak nekalá soutěž. USA se chrání proti této nekalé soutěži proti těmto organizátorům této soutěže. A co dělá Evropa? Postupujeme tak jako USA? Za třetí, chtěl bych se vás zeptat následovně. Vy nemůžete uniknout té národní dimenzi, protože je tady hlavní problém bezpečnosti a ochrany dat nemůžete abstrahovat od národní dimenze. A pokud to nezohledníte, tak půjdete špatnou cestou a k ničemu to nepovede. Děkuji. Okay, I'm just going to run to the... A e, teď se podívám na pořadí. E, teď zase zástupci výboru ITRE a z různých politických skupin, Zondr a potom Moody a potom Zabel, Dante, Zon. Dari, Chostanesky, and then getting me in great trouble because it's... A potom mám velký problém, protože místo předseda parlamentu eh, všichni, kteří ještě hovořit, prosím vás, dejte mi znamení. Oh, Mitzi, yes, you were on my list. Sorry, you were Uh, Mitzi, yeah hot work. Son, son. Thank you. Got it. And then. Merci, Madame la Présidente. J'ai un pro... Děkuji, paní předsedkyně. Já mám problém s mikrofonem. Já bych chtěla poděkovat oběma zpravodajkám za jejich práci. A chtěla bych říci, že souhlasím s některými aspekty, které tu zazněly. Samozřejmě, digitalizace je výzvou pro celou Evropskou unii. Myslím si, že musíme regulovat, ale zároveň musíme regulovat společně, to znamená v rámci 28 zemí. Chtěla bych se vrátit k otázce platform. A chtěla bych hovořit o jejich špatné regulaci. V současnosti zjišťujeme, že malé a střední podniky nemají eh, žádnou, žádný prostor pro vyjednávání ohledně zalistování, ohledně vyjednávání podmínek. Dále neexistuje žádná kontrola ohledně diskriminačních podmínek nebo z hlediska nezalistování výrobků. Já bych chtěla udělat dva návrhy. Za prvé, představte si eh, rychlý postup řešení sporů. Víte, že v současnosti ta řízení trvají velmi dlouho, příklad Google. Mohli bychom si představit určitý systém, který by byl mnohem rychlejší a mohli bychom se třeba inspirovat tím, co probíhá, co se děje v Telekomu. Druhý návrh, který bych chtěla učinit, se týká vytvoření jakési ratingové agentury pro platformy z hlediska neutrality platform. Já myslím, že ta neutralita je velmi složitou záležitostí a kdybychom měli určitou ratingovou privátní agenturu, tak by bylo možné nějakým způsobem hodnotit a pomáhat jak podnikům, tak spotřebitelům. Moody. Děkuji vám. Také bych chtěla poděkovat spolu s prodajkám za práci na této zprávě, protože je to eh, úžasný start a máme k tomu hodně co dodat. Hodně se tady zdůrazňuje spotřebitel a jednotný digitální trh je, eh, eh, obsahuje velmi podstatný povr, eh, element podnikový, takzvaný business to business. Infrastruktura za druhé jde o mm, umožnění soukromých investic do infrastruktury a musíme si uvědomit, že v současné době zde ale hlavně roli hrají veřejné investice, soukromé jsou tady taky, ale v městech a na lokální úrovni, kdo, kde jde o rozšíření Wi-Fi například, eh, jde o zásadní, základní infrastrukturu, eh, jsou to i veřejné investice. Za třetí, eh, občané, kteří kteří eh, jsou eh, poživatelé této, eh, těchto služeb, nebo kteří z toho mají prospěch. Zde jde o pracovní místa, o rozšíření takových těch zranitelných pracovních míst a o více osob samostatně výdělečných činných. A zde si myslím, že je potřeba se podívat na sociální struktury a rozhodnout, jak chceme, aby vypadala tato struktura a nedělat rozdíl mezi, aby se nestalo to, že by nakonec byli ti, na jedné straně ti, kteří mají dobrá pracovní místa a přístup k ním a na druhé straně ti, kteří ho nemají. A dále eh, celoživotní vzdělávání nebo dlouhotrvající vzdělávání vzdělávání. To také musíme zajistit a tak, aby lidi nebyli v 21 letech odříznuti. Takže občané i pracující prostřednictvím digitalizace, aby měli přístup k celoživotnímu vzdělávání. Anemarie Kacbil, děkuji. Chci se přidat k těm, díkům vyjádřeným spolu s pravodajkám za návrh zprávy, který nám pomůže čelit těmhle velkým eh, výzvám jednotného digitálního trhu. Eh, tyto eh, jsou zde otázky, které jsou pro mě absolutně zásadní. Internet zdarma otevřený a s volným přístupem. Hovoříme o cloudech, o digitální suverenitě, tyto otázky, z toho musíme dát pryč, abychom eh, nezůstali lapeni v té pasti kompetencí aby, eh, vytváření stejných podmínek pro všechny a odstratnění fragmentace a nastolení našich hlavních pravidel je absolutně klíčové. Za, za druhé, digitální revoluce je mnohem rychlejší a mnohem silnější a mnohem agresivnější, eh, než co se Eh, než co teď vidíme. A my nesedíme na sedadle řidiče, je to technologie, eh, jsou, eh, jsou to podniky, nejsou to politici, kteří řídí. Takže možná bychom eh, ne, se měli snažit to neovlivňovat a, pos, hlavně si pospíšit, abychom to sledovali, abychom nezůstali eh, vzadu. A jaká je naše eh, role? Schránit se protekcionismu. Náš můj kolega Filip Žilán, budu ho citovat, Musíme umlčet národní zájmy. Je, vy, je, národní zájmy jsou největší hrozba eh, digitálního jednotného trhu a eh, proto naše role politiku spočívá ve vytvoření právní jistoty. A já jsem trochu eh, Eh, eh, překvapená, nebo vítám to rozhodnutí Evropského soudního dvora týkajících se Safe Harbor a komise určitě přijde s nějakými návrhy s tím, jak eh, co dělat s daji. A pokud jde o podnikat, oblast podnikání, e-commerce, a dodávky po Evropě jednotlivým osobám potřebujeme eh, více služeb, takzvaného univerzálních palíkových služeb a zjednodušení DPH. To je z mé strany všechno. Děkuji vám. Okay, děkuji, Niklas Dante. Eh, děkuji paní předsedkyně, děkuji oběma zpravodajkám za tento text. Já se domnívám, že musíme uplatnit horizontální přístup. Dnešní zasedání je dobrým znamením. Zasedáme v hemicyklu a myslím si, že poprvé se snažíme přistupovat k této tematice odlišným způsobem a sice horizontálním a to je dobrá věc. Protože digitální revoluce nás provází každodenně, i když někdy si to neuvědomujeme. Jeden z prostředků, jak oživit ekonomiku, je přesně tato revoluce. Nebudu hovořit o všech detailech, jako je digitální inovace, digitální ekonomika a tak dále. Musíme vytvářet příležitosti pro nové podniky, pro startupy. A tak, jak eh, to bylo již řečeno ze strany jiných členů IMCO, digitální ekonomika musí zohlednit celý trh. Musí být součástí evropského jednotného trhu. Myslím si, že jeden ze stěžejních faktorů bude e-governments. Digitalizovaná společnost bude znamenat, že budeme muset odbourávat byrokraci, budeme muset investovat do bezpečných sítí a dále budeme muset znovu získat důvěru spotřebitelů. Ta síla tohoto trhu bude záviset na důvěře spotřebitelů, kteří budou pracovat na tomto trhu a také bude záviset na rychlosti, s jakou bude tento trh na jejich potřeby reagovat. Tato ekonomika je zcela stěžejní. Bude se rozvíjet díky digitalizaci v rámci různých prostředků, které budou odpovídat jednotlivým potřebám. Myslím si, že parlament by měl vypracovat dostatečně silný text v tomto smyslu. Děkuji, Watson. Děkuji. Musím připustit, že na mě velmi zapůsobila schůze, která se uskutečnila před touto eh, schůzí. Šlo o téma malých a středních podniků, které se setkaly online. Takže si myslím, že by to bylo zajímavé pro všechny moje kolegy nebo pro většinu. Eh, fakt je, že někteří kolegové položili otázku a pak odešli. S tím nesouhlasím, ale s ostatními souhlasím a soustředím se na online obchod. Musím také eh, připustit, eh, že eh, toto téma online obchodu v případě malých a středních podniků mě Eh, deprimuje, protože je nás tady 750 v Evropském parlamentu a hovoříme o tom a jsme v podstatě bez zubí. V roce 2009 se uskutečnilo fórum a určitě si ještě pamatujete, že jsme mm, promítali film a ptali jsme se v tom videu lidí, kteří obchodují online, jaké jsou jejich problémy. A měli jsme eh, takovéto, eh, nebo takovéto to video jsme nato, natočili v Rakousku a tam paní, která dělá eh, dýňový olej, si stěžovala, že nemůže ten olej prodávat eh, v Itálii, když je to pár kilometrů od jejího bydliště, vzhledem eh, k tomu, že nefungují služby dodávání eh, balíků. Navíc mm, systém DPH, eh, tam si možná vzpomenete na tu dívku, která se ráda nakupuje eh, oblečení online a má ale velký problém kvůli bariérám, kvůli DPH, že chce nakupovat v jiných zemích. Jinak malé a střední podniky pořád mají stejné problémy a to si myslím, že je ostuda pro nás všechny. A e, nyní pracujeme na zprávě z vlastní iniciativy, ale doufám a věřím, že tato zpráva z vlastní iniciativy, se, kdy se soustředíme na jednotný digitální trh, povede ke konkrétním akcím e, a předpokládám, že to budou dvě. Jednak akční plán týkající se eh, služeb dodávek balíků. Potřebujeme zde určitý rámec, zcela jasná pravidla. Potřebujeme vědět, kdo má odpovědnost. To musíme opravdu pokročit. A ten druhý případ eh, je akční plán s jasným cílem eh, E, týkající se DPH, protože máme 28 různých systémů DPH. Pokud někdo říká, že e, musíme víc regulovat, máme přeregulaci, protože máme 28 regulací, potřebujeme jednu. Děkuji, Malín Meci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji. Samozřejmě také gratuluji autorkám eh, této zprávy. Odvedli opravdu skvělou práci a vytvořili skvělou platformu pro tu dnešní debatu. Jenom pár věcí. Ochrana a v podstatě záruka práv evropských spotřebitelů musí být pro nás opravdu hlavní prioritou. Potřebujeme spotřebitele, kteří budou mít důvěru, protože jinak v podstatě budeme, půjdeme přímo proti základům či základním principům digitálního jednotného trhu. Víš, jakým způsobem se rozhodovat správně, jak budete chtít tvořit něco nového ve chvíli, kdy tomu lidé nebudou eh, důvěřovat. Teď eh, samozřejmě máme tady ten nový eh, rozsudek eh, soudního dvora a tady všechny ty nové otázky, které vyvstávají v souvislosti s principem safe harbor. To znamená, že se musíme podívat na tento rozsudek a musíme zajistit, že všechna rozhodnutí, která budeme v, pří, v budoucnosti přijímat, budou respektovat tuto prioritu bezpečnosti a jistoty. Co se týče balíčku pro telekomunikace, tak my jsme museli samozřejmě jako IMCO museli eh, hodně ustupovat. Eh, na, Evropská komise eh, se samozřejmě podívala na směrnici o univerzálním charakteru služeb tak, aby posílila také tuto novou legislativu. To je velmi důležité právě pro digitální jednotný trh, také pro ochranu spotřebitela a je třeba se k tomu vždy stavět koherentním způsobem a koherentním způsobem to také zohledňovat a také to musí být také základní princip toho nového komplexního přeskumu této směrnice o univerzálním charakteru služeb. A jako poslední bod jsem chtěla zmínit něco velmi důležitého. Nemůžeme hovořit o digitalizaci, aniž bychom nehovořili o 3D tisku, což je samozřejmě něco extrémně důležitého pro všechny konečné eh, spotřebitele a to je to, co jsem chtěla říci. Já jsem pouze jsem chtěla eh, říci, že co se týče tedy té směrnice o, o univerzálních službách, tak to je něco, na co já jsem upozorňovala. Upozorňovala jsem na to také s panem předsedou Bůzkem během našeho jednání s komisí v minulém týdnu a bylo nám řečeno, že ano, že dojde k aktualizaci ochrany spotřebitelských práv paní Jakonsary. Děkuji. Děkuji. Jde o velmi zajímavou debatu. Zaznělo zde, že bychom možná měli být trošičku pokornější před touto digitální eh, érou, ale je jasné, že my v tuto chvíli nejsme jaksi průkopníky v této oblasti. To je pravda a myslím si, že by bylo velmi dobré, kdybychom se přiznali, že se nacházíme v neproskoumané oblasti na nové půdě. Skrývá se v této oblasti ještě mnoho nepoznaného a neočekávaného. Samozřejmě víme, že Evropská komise eh, říkala, že provede studii, která by měla vyhodnotit eh, dalekosáhlé a dlouhodobé dopady digitalizace na naší společnost. To je velmi důležité, takováto iniciativa. A poté se musíme podívat také na klíčové aspekty, e, jako například stejný a svobodný přístup všech e, bez jakýchkoliv rozdílů a také samozřejmě je třeba zohledňovat rozličné potřeby lidí, kteří patří k těm zranitelným skupinám, jako lidé s postižením či starší lidé, lidé, kteří celý život dělali vše proto, aby přispívali k prosperitě naší společnosti a v tuto chvíli hrozí to riziko, že právě tito lidé budou vylučováni. Tudíž tady si myslím, že je velmi důležité hovořit o důvěře, to zde zaznělo, a o opatřeních, která budou podporovat a posilovat tuto důvěru, protože my testujeme automobily tak, aby byly bezpečné na silnicích a já si myslím, že tady bychom měli hovořit o preventivním testování, tak abychom také se podívali na rozhraní nových eh, softwarů a počítačů, tak abychom se mohli či byli schopni vyhýbat chybám. A jsem si jistá, že Evropská unie by měla být jaksi v čele těch států, kteří, které budou podporovat tuto bezpečnost. Paní Trasnovský? Děkuji, paní předsedkyně. Rozvoj komunikačních technologií a urychlení tohoto rozvoje vyžaduje adaptaci podniků Institucionální a právní orgány zde sehrávají stěžejní úlohu. Musí podpořit ekonomický vývoj ve prospěch podniků a mohou tedy také oživit návrat k ekonomickému vývoji. Myslím si, že všichni jsme zajedno z hlediska této myšlenky. Nicméně doporučení, které předkládá zpráva, v nás vyvolávají určité pochybnosti. Jedná se o ekonomickou budoucnost EU. A to vyžaduje jiné recepty než zastaralé recepty. Jdeme špatným směrem. Vynucená integrace trhu je projektem, který mm, ignoruje zájmy. Tato federalizace má za následek, že neuměrně reguluje trhy kapitálu. Dochází k centralizaci prostředků mocných podniků, které jsou tak jako tak již velmi mocné a malé a střední podniky jsou čím dál více zranitelné. Také je ohrožena individuální svoboda. Eh, mnoho eh, francouzů zažívá tuto situaci. Vy jste hovořili o infrastruktuře, vybavení a také pokrytí, ale nikdy jste nehovořili o nákladech ve Francii. A některé oblasti nejsou vůbec vybaveny. A vy už vlastně vyžadujete 5G. Co, jak nakládat s odstavcem 6? Tam se říká, je zde znepokojení z hlediska národních přístupů. Ale jak vnímat abstraktní přístup k této záležitosti v rámci francouzské populace? My říkáme ano, mezinárodní spolupráci. Chceme podporu ochrany spotřebitelů, chceme dostupné ceny, chceme spolupracovat z hlediska logistiky, ale nechceme, aby tady byly nadřazeny federalistické zájmy z hlediska financí a ekonomiky. Takže, pane Živin, nebylo by dobré, abychom umlčeli národní zájmy. Musíme mít vyvážený vztah k této otázce. Naše skupina předloží pozměňovací návrhy právě ve smyslu tohoto ducha, to znamená na podporu národních zájmů. A hlavně podpoříme návrhy, které chtějí ochránit zájmy podniků a ochranu dat. Děkuji. Iliko Galpet, Gune Hokmar, pan Gajgas a Menitizado. A to jsou ti poslední čtyři řečníci. Elke, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji. Omluvte mě za mé spoždění, ale musela jsem se účastnit také jiného jednání, musela jsem pospíchat, abych stihla toto. Chtěla jsem vyjádřit svůj optimismus v souvislosti s tímto tématem, ale kromě tedy tohoto pozitivního naladění vidím také tu práci, která je ještě před náma a vidím tedy také všechny ty překážky, před kterými stojíme. Hovořili jsme o této otázce již velmi dlouhou dobu a dlouho jsme hovořili o tom, že doufám, že se staneme součástí digitální éry, ale ono to není tak jednoduché. Když se podíváme na USA, tak pouze 66 z 500 podniků jsou podniky, které jsou konkurenceschopné v této oblasti. A to je něco, co v tuto chvíli, jak si musíme říci, a platí to tedy i pro evropské podniky, protože v tuto chvíli máme opravdu před sebou ještě hodně práce i na poli legislativním. A myslím si, že můžeme pomoci v tuto chvíli oběma zpravodajkám tím, že se budeme snažit zásadně snížit ty v tuto chvíli již známé překážky. Kromě toho je třeba také využívat ta podpůrná opatření pro uživatele a podniky, kteří v tuto chvíli ještě nemůžou či nemají k dispozici dostatek prostředků pro to, aby byly dostatečně konkurenceschopné konkurenceschopní a je třeba tady jim pomoci, aby i přesto mohli poskytovat své služby a své zboží svým eh, spotřebitelům. Myslím si, že tato zpráva může být opravdu velmi přínosná. Říkala jsem na začátku, že jsem velmi optimistická a velmi pozitivně naladěná. Myslím si, že je to správný základ pro naší práci. Děkuji. Děkuji za slovo. V první řadě si myslím, že e, tato zpráva e, tvoří velmi dobrý základ pro naší další debatu. Z mé strany jsem se chtěl soustředit na tři základní věci. V první řadě v rámci digitální ekonomiky neexistuje žádná možnost či příležitost být na druhém místě, protože vždy si můžeme vybrat to, že chceme být na prvním místě a to vlastně mění hodně tu logiku. Uh, protože já nevím, jestli by někdo chtěl bránit Evropu tím, že všichni ostatní zůstanou za hranicí eh, Evropy. Chceme-li být opravdovými průkopními, průkopníky a vůdci na celosvětové úrovni, tak musíme být otevřeni také zbytku světu. A to je velmi důležité také pro to téma Eh, přinášení a přenositelnosti údajů, ale také pro téma globální a celosvětové konkurenceschopnosti. Pokud chceme být v čele, tak musíme si uvědomit, že se budeme potýkat s mnohými změnami. Musíme mít také otevřené myšlení a snažit se také tedy vnímat ty změny. Eh, všichni nebo nemusím tady vůbec zmiňovat otázky, které jsou spojené s liberalizací eh, či jinými eh, tématy, jako je věda a výzkum. Prostě musíme dělat všechno pro to, abychom byli dostatečně konkurenceschopní. A, to, a ještě jedna věc, a to má co dočinění s tím, že brzy, brzy digitalizace na trhu s internetem je opravdu jaksi velmi blízkou skutečností. Uvidíme tedy, jak se to bude vyvíjet a budeme o tom i nadále hovořit uvidíte, že digitalizace a internet změní vše a ne pouze všechna odvětví, ale i celou logiku fungování naší společnosti a proto musíme zajistit, že my budeme těmi, kteří budou mít opravdu eh, to nejlepší zázemí a proto je velmi důležité, abychom my byli opravdu v čele, v čele všech poskytovatelů mobilních eh, služeb, mobilního obchodu a tak dále. A to je prostě věc, pro kterou se jednoduše můžete eh, rozhodnout, protože se můžeme rozhodnout, že to necháme tedy na Asii nebo na Americe, nebo že v podstatě eh, to necháme na různých odvětvích, ale můžeme se rozhodnout také jinak. Kolega, děkuji, děkuji. Já v každém případě přeji eh, zpravodajkám a všem ostatním eh, hodně štěstí, protože ono to všechno do budoucna nebude vůbec jednoduché. Myslím si, že máme velké štěstí, že máme opravdu skvělého eh, vícepředsedu pana Ancipa, který je opravdu velmi, velmi úspěšným komisařem, když se podíváte v podstatě na to, co provedl i v, jaksi v globálním eh, kontextu, protože já si myslím, že máme opravdu velké štěstí a myslím si, že ho musíme podporovat a musíme naslouchat každému jeho slovu, protože já si myslím, že je on opravdu velkou eh, nadějí. On je opravdu tím člověkem, který nám pomůže se dostat do čela. Ono to bude samozřejmě eh, těžké protože populismus možná nám poskytne jenom nějaké krátkodob, nějaký krátkodobý prospěch. Nevím, můžeme se rozhodnout, že někoho budeme trestat, ale já se nemyslím, že nějakým trestáním někomu pomůžeme, protože si nepomůžeme. Ve chvíli, kdy budeme chtít trestat nějaké americké společnosti nebo budeme se chtít eh, mstít eh, Google, no tak ničeho nedosáhneme. Musíme eh, jít daleko více do hloubky, teď je to jasné, vědí to i investoři a všichni protože tady hovoříme o podnicích, které jsou všech, které patří všem a proto musíme přijímat velmi těžká, těžká eh, řešení a rozhodnutí, ale ve chvíli, kdy něčemu nerozumíme, no tak eh, se do toho nevrhejme eh, střem, jak si střemal hlavu dolů, protože musíme udělat všechno pro to, aby mladí lidé v našich zemích měli šanci a měli dostatečné příležitosti. Junáta Sara, já se omlouvám, že jste poslední. Děkuji, paní předsedkyně. Takže několik vteřin před závěrem bych chtěla eh, říct, že je nutné poblahopřát zpravodajkám. Udělali vynikající práci a seznámili nás s vynikajícím základním dokumentem. A blahopřeji také k této skvělé diskusi. Mohli jsme porovnat různá stanoviska a ukazuje to opět, že jsme na začátku tohoto procesu. Nechtěli bychom vypadat jako populisté, ale pravdou je, že chceme, aby digitální ekonomika byla globální, světová, takže nemůžeme vylučovat eh, určité hráče. Můžete si nakupovat zboží za miliony. Víte, co se odehrálo v různých podnicích, kde se nakupovala výpočetní technika. Znáte případ Volkswagenu kde došlo eh, také k různým postupům z hlediska schromážďování dat. Jsou to podniky, které jsou v soutěži a je to normální, že jsou konkurenceschopní. Ale postupně jsme svědky také zanikání podniků, eh, které vyráběly jiné výrobky anebo vytvářely jiné sítě. V průběhu let a desetiletí některé podniky zanikly. Bohužel zaznamenáváme deficit, zvláště v průmyslu. Prohráli jsme tu bitvu provozu schopných podniků a také bitvu kolem platform. My jsme přešli z otevřeného systému, z otevřených platform na uzavřený systém, který se brání soutěži. Takže lituje, ale je to tak. Máme ještě čtyři eh, minuty s tlumočením, takže Evropská komise může teď reagovat na to všechno, co bylo řečeno v uplynulých eh, Žade Graf, který je eh, ředitelem pro digitální ekonomiku a koordinaci. Chcete něco říci nakonec? Děkuji, paní předsedkyně. Možná budu e, mluvit rychleji a řeknu méně, než kolik jsem eh, původně chtěl. Velmi vítáme tuto zprávu. Priority podporujeme oceňujeme, jak je ambiciozní, že eh, to, že hovoří o tom, že je potřeba přijmout konkrétní akce, zaměřit se na implementaci. Teď se Eh, ta zpráva utváří a v lednu se nám podaří určitě si tu zprávu důkladně ještě prostudovat a podívat se na to. Je zde eh, sdílení eh, analýzy problému. Jsou zde základní problémy, které vyplývají z neexistence jednotného trhu, důsledkem je fragmentace minimální. V uplynulých letech už došlo k jisté minimální harmonizaci a přesto ještě máme pořád 28 různých systémů eh, regulačních. O tom se hovořilo. Hovořilo se o začátku růstu a o tom, že, se, že takto začne růst, ale to by znamenalo začátek vývoje dalších 28 jednotlivých systémů a podrývalo by to důvěru, takže ten, na tento problém se musíme zaměřit. Také jsem slyšel spoustu cených principů které poslanci dnes odpoledne osvětlili holistický přístup. To není menu, ze kterého si můžeme něco vybrat, co se nám eh, líbí. Společně se musíme snažit uplatnit systém, princip lepší eh, regulace, konzultací, abychom získali cený cené vstupy. Musíme být technologicky neutrální, protože technologie se velmi rychle mění, takže musíme být odolní vůči tomu, co přijde do budoucna. Potřebujeme konkurenci. Musíme brát v úvahu, že nejsme sami, jsme součástí širší ekonomiky, se kterou máme velmi úzké vztahy, takže se na to potřebujeme podívat ze širšího úhlu, abychom zajistili, že jsou stejné podmínky pro všechny. To všechno jsou principy, o kterých se zmiňovali poslanci dnes odpoledne a se kterými komise může souhlasit. A role komise je eh, eh, stanovovat cíle pro členské státy, jak zde bylo řečeno, ale to není pravda. My pouze měříme pokrok, ale v žádném případě nestanovujeme cíle, pokud jde o online nakupování třeba. A velmi rychle ke konkrétním věc, věcem e, elektronické obchodování, e-commerce a fyzikální digitální jednotný trh. Z, zde je to otázka soukromých podniků a v geoblokování a v e obchodování je třeba odstranit stávající bariéry Eh, jsou nástroje pro, poskyt, pro volné poskytování služeb a pro volné, eh, volný konzum služeb eh, informační společnosti, ale nevěděli, neviděli jsme žádný odkaz na toto, pokud jde o eh, digitální služby ve vaší zprávě. Dále je velmi důležitá úloha veřejného sektoru, využívání strukturálních fondů například. Dále podniky 0,5 musíme zjistit, proč nejsme mm, lídry v internetu věcí 5.0. To jsou, jsou zde i právní otázky, které se týkají vlastnictví, eh, dat přenosu, dat. Ty, toto musíme sledovat nebo prostudovat, eh, věnovat se tomu velmi pečlivě. Dále je zde otázka e, zkušených a vzdělaných lidí. Bez toho nedosáhneme svých cílů. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane de Grafe. paní zpravodajky eh, se mohou vyjádřit. Eh, máme ještě eh, tlumočení do některých jazyků, do angličtiny, francouzštiny, a některých dalších část jazyků ale odchází. Děkuji vám za připomínky, ale snažila jsem se hovořit velmi eh, krátce a eh, dotknu se některých bodů. Mnoho z vás hovořilo o platformách a já si myslím, že to je, obe, eh, že, že ta připomínka, ty připomínky, které od vás zazněly, jsou v tom smyslu, že princip nějaké obecné platformy je nepoužitelný, protože jde o definici platformy, co to vlastně jde. Obecný pohled na platformy mu je velmi důležitá věc. A kromě toho jsou, jsme byli kritizováni, pokud jde o ochranu dat, protože digitální dovednosti se zde neobjevují, ale Máme různé výbory, které mají z přímé e, kompetence, e, například digitální dovednosti patří pod EMPL, e, dále přivolný přístup patří LIBE, takže zde jsou témata kompetencí a nemus, nesmíme svou kompetenci překračovat. Dále, pokud jde o infrastrukturu, plně souhlasím s tím, že, ne, že když nemáme přístup k internetu, tak nemůžeme hovořit o e, digitálním jednotném trhu. Stejně tak ty si myslím, že velmi důležitá je další věc, prostě abychom se mohli e, vyjádřit v tom smyslu, že a to, e, nebo a abychom si uvědomili, tak jak zde bylo řečeno, že se musíme zaměřit na neutrální eh, technologie a abychom byli eh, takzvaní future proof, to znamená odolní eh, budoucnosti. Otázka zdanění, ta je hrozbou pro jednotný digitální trh a nejde jenom o sazby, ale o, i o způsob, jakým jsou daně spravovány, protože můžete mít různé sazby, ale pořád ještě může být nějaká eh, možnost, jak eh, digitálně eh, daně přiznat. A to by umožnilo malým a středním podnikům prodávat online. Důvěra Eh, důvěra zde zazněla mnohokrát, je to opravdu klíčová věc, ale fakt je, že my eh, nespravujeme něco rozbitého. Eh, bude to pokud budeme dobře regulovat, bude to dobře fungovat. Když hovoříme o digitálním jednotném trhu v Evropě, tak největší překážkou tady je to, že máme 28 různých režimů a proto se na to musíme této zprávě také zaměřit, abychom byli globální. Fakt je, že někdy ztrácíme ze zřetele to, čeho chceme dosáhnout. Jde o jednotný digitální trh, protože služby i zboží plynou přes hranice v digitální sféře. Evelyn Gebhardt. Ano, děkuji. Já bych chtěla také všem poděkovat za tu spoustu komentářů. Eh, hovořilo se o tom, že národní, pouze národní přístup je pomílenou cestou. Eh, opravdu v rámci národního státu nemůžeme zajistit příslušnou reakci. To nemůže být možné, pouze evropsky můžeme najít řešení. Pak je tady ještě jedna oblast, která je velmi důležitá, někteří o tom hovořili. To je otázka dopadů na každodenní život lidí. A i to musí být v centru našich eh, jaksi starostí. Musíme tady zajistit ochranu dat, musíme zajistit práva všech těch uživatelů, ale musíme myslet také na pracovní podmínky lidí. A tady bych ještě jednou vedla jeden příklad. Padla tady Eh, kritika, že Uber bylo kritizováno ve Francii. Tento eh, podnik eh, vlastně má lidi, kteří jsou S, samostatně vydělečně činnými osobami. Nejsou to zaměstnanci, to znamená, nejsou pojištění. Samozřejmě, pokud by to byl podnik, kde jsou zaměstnanci, tak ty by byly sociálně pojištěni. Takže co my chceme pro zaměstnance? Chceme, aby neměli žádné sociální pokrytí, anebo chceme sociální zabezpečení zaměstnanců, eh, kteří samozřejmě jsou i ekonomicky velmi důležití. Takže to jsou ty otázky, které v této souvislosti musíme také zvážit. Ochrana dát, neutralita sítí. Všechny tyto otázky mají samozřejmě velkou důležitost a také se jimi budeme zabývat také s ostatními výbory, které jsou zde kompetentní, takže tady máme jasné rozdělení funkci taky. Autorská práva, to všechno jsou věci, které nejsou zatím ještě ve zprávě, protože tam nebylo místo, ale také proto, že jsou to jiné kompetence. A pak je tady ještě jeden bod kde jsme zajedno, to je otázka platform. Neexistuje jedna platforma, existuje eh, velká různorodost z hlediska platform. A já si myslím, že není možné mít jednu definici pro tuto eh, různorodost. Máme eh, vyhledávače, máme poskytovatele služby, pak máme research platformy na vlastně třetí straně, potom mm, do toho patří také e, sociální e, mm, prostředí, která spolupracují a kde nejsou komerční účely. Takže to všechno jsou velmi různorodé věci, e, které musíme ošetřit a které musíme přesně přeskoumat a postupovat případ od případu, abychom zvážili, jak to ošetřit. Takže já se těším na naší další práci. Budeme mít určitě další úžasné diskuse, také se stínovými spravodajkami a pravodaji ostatních výborů. Takže je to úžasné, když s takovou spoustou lidí můžeme spolupracovat. Děkuji moc. Thank you very much. Děkuji vám, děkuji vám všem za dnešní odpolední práci. Jenom bych chtěla připomenout, že lhůta k podání pozměňovacích návrhů je čtvrtek a hlasovat se bude 14. Eh, prosince, je to pondělí, večer ve Štrasburku. Eh, komise vezme v úvahu hlasování ve své práci a chápeme, že to je společný problém. Budeme zde jednat o spoustě různých věcí a jsem přesvědčena o tom, že to bude velmi eh, dlouhá eh, nebo velmi zdlouhavá práce. Děkuji svému kolegovi za spolu předsedání a předávám mu slovo, aby zakončil. Eh, toto jednání. Děkuji vám, pane, eh, paní spolupředsedající, za eh, spolupředsedání. Děkuji všem, kteří se účastní. Rovněž jsem rád, že tu byli občané, protože jednotný digitální trh je pro občany a mnozí z nich určitě dobře vědí, o čem hovoříme, takže děkuji vám všem a přeji hodně úspěchů. Vám dá hodně úspěchů na další schůzi a připomínám lhůt. Při, připomínám, že v pondělí 14. prosince budeme mít dlouhé hlasování, takže se připravte na dlouhou večerní práci.